Zahajuji eh, zasedání, výjimečné zasedání eh, výboru pro rozpočet a vítám a zároveň děkuji paní Georgievě, že přišla. Ona právě eh, opustila kolegium komisařů, jednání v komisi a neprodleně se odebrala sem na rozpočtový výbor, aby nám řekla, poreferovala, jak to bude s opravným rozpočtem eh, na rok 2015 číslo 7. Je to ta část, která se týká krize migrantů, tedy přistěhovalecké krize a uprchlické krize, jak eh, řešit eh, tento problém v zemích, které je přijímají. Paní místo předsedkyně Eh, tedy z eh, pohledu rozpočtového, nám navrhne, abychom použili eh, nástroj flexibility, pokud jde o tedy ty závazky, budoucí závazky. A my jsme rádi, že ty závazky budou nad strop, nad limit a určitě nám i řekne pár uklidňujících slov na adresu plateb, zdali opět platby jsou nad tím stropem. A ještě Předtím bych rád, abych řekl, jaká e, rozhodnutí přijali včera dopoledne naši koordinátoři. E, dohodli jsme se, že uspořádáme tři veřejná slyšení e, ve výboru, rozpočtovém výboru, a to v průběhu prvního čtvrtletí roku 2016. Za prvé slyšení o průběžné revizi víceletého finančního rámce. Datum bude stanoveno na leden či únor. Druhé slyšení se bude týkat nových finančních nástrojů a role eh, těch národních eh, bank, které mají podporovat eh, malé střední podniky. To bude slyšení plánované na březen. A nakonec slyšení o rozpočtových dopadech stávající, stávající uprchlické krize žadatelů o azyl a migrantů. Je to slyšení, které se bude organizovat ve součinnosti s dalšími zainteresovanými výbory, a to především s výborem LIBE, ehm, kde se bude i jedna tedy o vnější i vnitřní dimenzi této problematiky a pravděpodobně toto slyšení se bude konat v květnu. Koordinátoři se rovněž dohodli, že odsouhlasí čtyři cesty. První cesta do Turecka, e, která asi proběhne v Tyrkisovém týdnu v únoru, druhé v Libanonu a v Jordánsku v květnu. E, mm, tam jsme proto, abychom, mm, to je přímo spojeno se předmětem vaší návštěvy, paní místo předsedkyně, a třetí cesta ta umožní naší delegaci navštívit Berlín a Paříž a tam eh, jednat o rozpočtové situaci a doporučeních. Mm, tato cesta asi proběhne někdy mezi březnem a dubnem a potom čtvrtá mm, cesta v červenci do Řecka, abychom eh, na místě samém prověřili, jak efektivně se plní závazky, které na sebe přijali místní orgány, pokud jde o strukturální reformy a nápravy, které musí provést v rozpočtu. Takže to jenom jsem chtěla, abyste věděli a také e-mailem jste obdrželi v 11 hodin obsah nebo ty hlavní linie eh, návrhu použití nástroje flexibility, ale toto je teď eh, mm, určitě eh, jaksi navíc k tomu, co nám teď řekne paní Georgieva. Takže ještě jednou, paní místo předsedkyně, že jste souhlasila s tím, že přijdete hned, tedy v aktuální době, a aktuálně budete informovat jste přítomné poslance rozpočtového výboru. Máte slovo. Ah, merci, monsieur le président, pour l'opportunité d'être avec. Děkuji, pane předsedo, za tuto příležitost. Committee. Vážení členové eh, výboru rozpočtového, ano, komise eh, navrhla opravný rozpočet eh, číslo 7 2015, který se týká uprchlické krize. Tento rozpočet významným způsobem zvyšuje financování této problematiky v podstatě zdvojnásobujeme prostředky z původní 4,5 miliardy na začátku roku. Máme teď 9,2 miliardy. To znamená, že nejen výrazně zvyšujeme objem finančních prostředků, ale předpokládáme, že ve spolupráci s parlamentem a radou se nám toho podaří docílit v rekordně krátkém čase. Proč je to tak důležité? Je to proto, že musíme ukázat Evropanům, že jsme schopni rychle se zmobilizovat a zareagovat na vzniklou situaci tak, jak to od nás očekávají. Dovolte tedy detaily tohoto návrhu. Jak jsem řekla, v roce 2015 jsme začali na úrovni 4,5 miliardy na rok 2015 a 16. Poté jsme opatření ve výši zhruba 1,2 miliardy, což mělo být použito zejména na Eh, rozmístění 160 tisíc uprchlíků v rámci kolektivní zodpovědnosti a potom eh, jsme v září ohlásili další balíček ve výši 1,7 miliardy, přičemž zhruba 1 miliarda má být dána k dispozici pro zahraniční činnost Eh, tak abychom motivovali uprchlíky, aby zůstali tam, kde teď jsou, to znamená v sousedství Sýrie, plus na humanitární pomoc přímo do Sýrie. A 700 milionů eur je určeno pro interní opatření eh, na to, aby členské země mohly posílit ostrahu eh, hranic. Celkem je to tedy 7,5 miliardy z toho 1,8 miliardy eh, jde na Trust Fund Evropské unie pro Afriku a ty peníze jdou zejména z Evropského rozvojového fondu. Ještě bych připomněla, že šéfové státu a vlád minulý týden přijali závazek najít eh, další miliardu eur na pomoc UNHCR, to znamená uprchlickému eh, komisariátu OSN. A v podobných, eh, podobná agenda. Eh, dovolte, aby se teď zastavila u těch dvou rozhodnutí komise. První je ten, eh, první, ten návrh opravného rozpočtu číslo 7 na rok 2015. Jde o velice eh, významnou část těchto eh, rychlých opatření jako reakce na nečekanou a neobvyklou krizi. A druhá, druhé rozhodnutí se týká mobilizace nouzové pomoci, rezervy pro nouzovou pomoc kde tedy chceme sáhnout na, tu, eh, na ty zbývající prostředky v této rezervě na tento rok. Eh, tyto dvě návrhy dohromady jde o eh, činí 801 milion eur, který se má uvolnit ještě v tomto roce. A to chci tedy zdůraznit, že toto je velice významný finanční krok. Opravný rozpočet číslo 7 na rok 15, to je 401 milionů eh, v přidělených prostředcích, přislíbených prostředcích na, na eh, interní krizi, to znamená eh, kapitoly 3 a 4. Znamená to, že chceme dát eh, pomoc hlavně těm frontovým členským zemím a zvýšit kapacitu EU eh, e agentů střežící hranice. Celkově těto 400 a něco milionů eh, jsou pro ISF, tedy Fond pro vnitřní bezpečnost, dále 100 milionů eur, které jdou těm nejpostiženějším eh, zemím, což se týká eh, péči o uprchlíky, hotspotů a rozdělování uprchlíků. Eh, zvýšení, zvýšení kapacity na přijímání uprchlíků tam, kde proudí ve velkých počtech dalších 1,3 eh, eh, milionů eh, půjde na dalších 120 míst, a sice 60 Frontex, 30 EASO a 30 Europol. Za třetí 300 milionů eur pro posílení nástroje sousedství, který nadále posílí ten Evropský Trust Fund, to je ten takzvaný Madat fond pro Sýrii, čili eh, fond naděje. To by měly být peníze, které eh, pomohou eh, zemím v sousedství Sýrie. A to je velice důležité, protože významnou hnací silou toho, těchto uprchlických proudů je ztráta naděje, Eh, že by se někdy mohli tito lidé vrátit domů a eh, začít normálně žít, čili eh, tak to je. Další dva prvky migračního balíčku na rok 2015 se skládají z tohoto. 200 milionů eur z AIPA a ENI půjde Eh, opět do toho Trust Fondu pro Sýrie plus eh, dalších 300 milionů 300 eh, milionů eur pro ten evropský film. Takže EU prostředky pro Trust Fund pro Sýrii to bude asi 500 milionů eur plus prostředky od členských zemí. Další stovky milionů eh, půjdou na pomoc eh, vyhnancům eh, v, této, v tomto regionu, včetně ICIC. A to bude rozděleno takto 10 milionů pro, milionů pro humanitární rezervu, 15 milionů, ty bylo schváleno už v září a potom bude mít ještě nová tranže požadavků eh, z nouzové pomoci a to je to, eh, co jste vlastně dneska dostali. Eh, tyto bezprostřední akce si vyžádují platby ve výši 40 požadavků z tohoto nového transferu. To, neboli potřebujeme závazky na 70 milionů eur. Komise Eh, také eh, dává prostředky v tomto sedmém opravném rozpočtu na rozmístění eh, uprchlíků. No a zbytek těch plateb bude zapotřebí až příští rok. Kromě toho sedmopravného rozpočtu a té nouzové rezervy jsme také zaslali takzvaný globální transfer – a to znamená částečně dokončení eh, programu pro zajištění bezpečnosti externích eh, hranic a krizové odezvy. Zbytek půjde zejména na specifické problémy v kapitole 1a, to je 170 milionů eur, a to budou peníze doplněné do Erasmu tak, jak se to eh, očekávalo už dle implementační zprávy, kterou jsme prezentovali. Ráda bych apelovala na vás, abyste poskytli, pomo- poskytli podporu eh, tomuto návrhu, poněvadž tento balíček je třeba, aby byl schválen velice rychle. To znamená ten eh, sedmioprávní rozpočet, nouzová rezerva a globální transfer ty závazky je třeba učinit co nejrychleji a důležité je, a to je další položka, eh, skoncovat s nedostatkem potravin v uprchlických táborech v Libanonu a v Jordánsku. Toto je eh, mimořádně důležité. Je zejména teď je třeba eh, vyslat signál, že pomoc Evropy je na cestě. A e, vidím, že zde e, zástupce rady, takže tato naše, tento náš apel se e, směřuje také k radě. Bohužel s těmito kroky, tyto kroky neskoncují s touto krizí, což znamená, že také v rozpočtu na rok 2016 na to budeme muset reagovat. My na, Počítáme s tím, že v polovině října eh, rozešleme dopis, který bude eh, řešit eh, finanční dopady uprchlické krize a v rozpočtovém procesu na rok 2016 bude důležité, aby Rada, Komise a parlament demonstrovali, že jsou schopni se spojit a v rámci dohodovacího řízení jsou schopni plnit svoje závazky. Jsem přesvědčena, dámy a pánové, pane předsedo, že tato prezentace dává jasně najevo, jak vážně bereme tuto krizi v komisi. Já bych chtěla poděkovat kolegům ze svého eh, DG a děkuji jim za to, že pracovali ve dne v noci a hledali všechny cestičky, jak eh, najít prostředky, tak aby to také pro vás bylo přijatelné. Je to nepochybně eh, ta nejvyšší priorita, eh, která před námi v těchto dnech stojí a spolehám na vaši pomoc. Děkuji. Děkuji paní místo předsedkyně za toto vyjádření. Rozpočtový výbor se sejde hm, Eh, se sešel tedy pondělí v úterý a jednali jsme o kompromisech, které zpravodaj dal dohromady za pomoci různých frakcí a před týdnem, pokud vím, tak jste uspořádala vynikající fórum, které se týkalo rozpočtu právě a kde jste se zaměřili na výsledky a tam právě bylo hodně eh, zdůrazněváno, že potřebujeme víceletý rámec s flexibilitou. To znamená, že rok 2015, tedy tak plodný na události, tak to určitě jenom nás vede k tomu, abychom se snažili ten eh, jaksi rigidní rámec eh, změnit ve více flexibilní proto zde máme i opravný rozpočet pro eh, zemědělství a včera nám eh, navrhl 500 milionů zpravodaj a potom i opravný rozpočet, kterým se má změnit eh, rozpočet, rozpočet na rok 2016 mm, v té položce pomoc uprchlíkům, tedy v zemích, které přijímají, tak nám pomáhat a potom takto vlastně reagovat rozpočtově na tuto krizi, která bohužel, jak vypadá, že se asi protáhne i za rok 2015 a 16. Jsme tady zneklidněni, poněvadž vidíme, že tady jsou určité stropy, limity a jak je to gymnasticky náročné je přeskočit. Takže děkuji ještě jednou za toto sdělení a teď dám slovo našemu obecnému zpravodaji pro 2000. Eh, 15. Paní Gardia Saval. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko, děkuji, že jste přišla, tak rychle jste reagovala, abyste nám předložila tento opravný rozpočet. Ano, velice eh, my se snažíme teď získat získat více informací o detailech tohoto návrhu a jak jsem řekla, mm, je třeba jednat rychle, protože jak jste správně řekla, je to velká priorita mm, tohoto okamžiku, e, tedy je třeba, abychom měli dostatečné disponibilní prostředky, abychom mohli řešit tuto uprchlickou krizi, nebo alespoň, abychom mohli e, tedy mm, jak si e, v rozpočtu, tedy my, tedy v naší kompetenci si s tím něco udělat. Funguje to, ano? no hay problema. Decía que, que, que... Já jsem říkala, že děkuji. Na presentar tan rápido. Děkuji, že jste tak rychle zareagovala a představila tento návrh opravného rozpočtu, protože i pro nás je to priorita, tak jak vyjádřil parlament již několikrát, i tento výbor konkrétně. Eh, přičítá velkou prioritu této uprchlické krizi, tedy eh, je třeba, aby byly vyčleněny nezbytné prostředky. Takže my teď dostáváme veškeré informace, detaily, které budeme studovat a budeme pracovat na tom, a já jsem si jistá, že tady hovořím za všechny, budeme pracovat co nejrychleji, abychom přijali co nejrychleji hm, právě tento opravný rozpočet, tak abychom mohli tyto prostředky uvolňovat. Já mám otázku. A já myslím, že řada odpovědí již figuruje v těch dokumentech, ale kdybyste nám mohla něco říci, e, týká se to právě redeployment e, těch 70 e, milionů euro. Já bych chtěla vědět, z jakých rozpočtových položek, které se přesunou, hm, poněvadž to peníze jsou k dispozici, ano, ale komise předpokládá, že to dá někam do rozpočtu na rok 2016, kam. A pokud je agentury, tak také tady. Víte, že my zde se hádáme, s, pokud jde o mm, personální zajištění těchto mm, agentur, víme, že teď Frontex se hodně má posilovat. A já bych chtěla vědět, zdáli eh, ten opravný rozpočet na rok 2016, zdáli také hodláte tam zachovat stejnou úroveň eh, eh, právě těch postů v agenturách a potom taková pochybnost, nebo spíš obava do budoucna, to jsou platby, opět platby poněvadž my jsme viděli ten návrh pomoci Řecku a tam se neměnily platby, zdá se, že to nebylo nutné údajně, ale teď tady máme opět nový návrh navýšit rozpočty rozpočet a to nemá důsledky, globální důsledky na platby, ale já nevím, jak všechny ty zvýšené, zvýšené položky, jak zapadnou do té dohody, to znamená, kdy se, eh, jsme se snažili vyřešit do budoucna problém skluzů v platbách za faktury. Je pravda, že na rok 2016 my jsme splnili ten cíl, ale nakonec ty peníze eh, v podstatě ty se musí od někud vzít. A takže, hm, abychom tím nezhoršili potom eh, tu možnost pládeb zase dále do budoucna. Takže kdybyste nám mohla eh, o něco říci, protože my víme, jak je to na rok 2016, ale potom budeme muset zase dále upravovat ty účty v, tom, v, té, v rámci revize finančního rámce. Ano, já si myslím, že komise eh, uprchlickou krizi od samého počátku mm, bere velice vážně. Víte, že parlament eh, vám v tom pomáhá a že mm, my eh, tedy nebudeme dělat nějaké překážky v, té, v tomto procesu a já bych ráda, aby i rada také tak jednala, abychom mohli skutečně i jak si reagovat na ty okolnosti. Děkuji. Mhm, a nyní koordinátoři, pan Fernandez. Obrigado, Sr. Presidente. Falarei na qualidade de Děkuji. Já jsem také zpravodajem pro rok 2016 a rád bych poděkoval paní komisařce, paní místopředsedkyni, a poděkoval jí za to, že byla ochotná sem přijít mezi nás a představila nám návrh opravného rozpočtu číslo 7 pro rok 2015. Jedná se vlastně o takovou nouzovou eh, situaci. Od začátku roku a od července jsme uváděli, že eh, tato uprchlická situace znamená situaci nouzovou a byli jsme v našich eh, vystoupeních eh, důslední, nestačí Mm, jenom něco říkat, důležité jsou i činy a důležitá je důslednost. Proto tyto kroky vítám a vítám také to řešení, které je nabízené pro řešení této problematiky, jak z interního, tak z externího hlediska. Máme zde vytvořený balíček pro řešení této problematiky Eh, v okruhu 3 a v okruhu 4 máme finance vyčleněné navíc. Potom zde eh, máme ten fond, zde máme nástroje pro spolupráci s agenturami, ale co mi přijde nepřijatelné, je interpretace rady v souvislosti s úsporami eh, v oblasti nástrojů, zvláště v okruhu číslo čtyři, protože tam jsou nástroje, které jsou velice užitečné pro mírnění problémů tam, kde vznikají. Máme zde co dočinění eh, s výjimečnou nouzovou situací a proto je třeba také zajistit finance a pomoc navíc. A není tak hledáme, kdo by byl ochoten spolupracovat a eh, v této eh, situaci poskytl nějaké peníze navíc. Máme zde ovšem výjimečnou situaci a to si také žádá navýšení prostředků. A proto mě těší, že jsou zde využívány eh, nástroje flexibility a ta rezerva pro nouzovou pomoc. Dovolte mi dvě poznámky. Rok 2015. Eh, jaká částka navíc se dostane teď, eh, bude k dispozici díky Eh, tomu převedení prostředků, jaké finance zde budou navíc v roce 2015, to by mě zajímalo, a potom, jaké to bude mít dopady pro rok 2016. Jaký tedy bude dopad těchto návrhů Komise pro rozpočet roku 2016 a jak pohlíží Komise na rozpočet pro rok 2016? Můžete k tomu již něco říci k tomu doplňujícímu rozpočtu, který plánujete řešit v říjnu, protože my jsme nyní zde na tomto výboru valnou většinou schválili návrh rozpočtu pro rok 2016. Máme také mandát pro trialog, je to takový striktní rozpočet, ale tento rozpočet také musí čelit nejrůznějším výzvám a musíme tedy maximálně využít nástroje flexibility a například v okruhu číslo 4 tam jsme ještě eh, v rámci těch eh, marží a eh, my opravdu bedlivě hlídáme rozpočet, přesto by mě zajímalo, jak budou využity ty nástroje flexibility. Měly by totiž být využívány maximálně. Co je zde také důležité, je konsenzus. ty nástroje flexibility musí být navýšeny na ten strop, to je jasné. Tyto nástroje jsou vlastně něčím navíc. A ty tedy by neměly vyčerpat ty marže, protože jinak by to nebyly e, nástroje flexibility. Já se stavím velice kladně k návrhu komise. Opravdu Eh, rychle reagují na naléhavou humanitární situaci. Eh, brzy bude zima, jde zde o lidské životy. Musíme opravdu jednat důsledně a rychle. Děkuji. Děkuji za LKR e pan Kuzmiuk. No. Monsieur Depré. Ne, tak pan Depré. Děkuji, pane předsedo. Já s potěšením kvituji že EKR e souhlasí také s návrhy komise, co mě těší. Paní komisařko, ano, samozřejmě, kdo mlčí souhlasí, tak jsem si to vyložil. Paní komisařko, děkuji, že jste přišla, zareagovala tak rychle, hned po zasedání komise, které odsouhlasilo návrh a že jste přišla, abyste poreferovala. Samozřejmě to je gesto, kterého si ceníme. Já si myslím, že asi vy nebudete tady mít problém s Evropským parlamentem a s naším výborem. Nebudeme dělat problémy v tom, aby se jednalo rychle a abychom se snažili co nejlépe i e, e, přijmout ty návrhy, které předkládáte a e, reagovat na ty potřeby navíc. Takže 9,6 miliardy, jestli jsem dobře pochopil, tak to je to, co navrhujete v těch návrzích. A tam je hodně částek, které budou záviset za prvé na postoj rady a za druhé na příspěvcích členských států, pokud jsem si to před, dobře poznamenal, tedy je, že je třeba Afrik Trust Fund například a další fondy, do kterých budou muset přispívat. A teď tedy E, se budete snažit nějakými opatřeními apelovat na členské státy, aby se chovali štědře, stejně tak, jako když apelujete na, člen, na parlament, aby e, se choval štědře, třeba pokud jde o prostředky. Já nebudu hovořit o detailech vašeho návrhu, protože zatím jsem neměl možnost e, si je přečíst, ale dovolte pár úvah. Za prvé, pokud jde o použití eh, prostředků z fondu AMIF. To je taková technická věc, pokud neodpovíte hned, eh, tak eh, později. I tady existuje nařízení, které upřesňuje, jak z tohoto fondu AMIF se mají ty prostředky alokovat. A já tedy bych se chtěl, se chtěl ujistit, že způsobek, jak se hodlají nyní ty prostředky alokovat, že to bude v souladu s nařízením, protože jinak by bylo třeba ho novelizovat. Je zde ten fond a MIF a mm, to nařízení e, přesně e, popisuje, jak ty prostředky z něj se mohou čerpat. A já bych chtěl, abyste to upřesnila e, teď nebo jindy. A na druhé straně, vy jste o tom nemluvila, ale asi to bude součást vašeho návrhu. Mně se zdá, že tady existují e, určité legislativní úpravy, které budou nezbytné. Třeba navrhujete, abychom zvýšili prostředky Frontexu. Frontexu. A ten bude tedy mít nové úkoly Eh, to znamená, dostane i mm, pravomoci iniciovat třeba návraty. Zatím to tak není. A mm, takže v tom vašem návrhu eh, tedy legislativní návrhy, které budou nezbytné eh, pro to, abychom mohli citelně, významně tedy mm, posílit ty prostředky potom Eh, já jsem si nepřečetl detaily těch návrhů, ale myslíte si, že vzhledem k naléhavosti situace a vzhledem k těm vašim novým návrhům, zdali eh, eh, tedy ty odhady plateb na rok 2016, tady to tak bude platit? Bude to tak? A provedli jste nějaké hodnocení? Víte, že my přičítáme velký význam tomu, aby Evropská unie dodržovala své platební závazky, platila za faktury, abychom se opět nedostali do situace, kterou jsme již zažívali v minulosti. Takže to bych chtěla, abyste nám vysvětlila. A potom budu mít ještě další a další otázky, ale určitě budeme mít možnost ještě o tom diskutovat, až se vaším návrhem budeme zabývat do detailu. Děkuji, pan Maragal. Ano, děkuji, pane předsedo. Velice stručně. Já eh, bych chtěl tady jenom zopakovat eh, některé věci, které již v podstatě byly řečeny, takže asi není nutné to protahovat možná, takže chci jenom poděkovat paní komisařce za iniciativu a za to, že hned zareagovala. Náš výbor určitě bude k dispozici, bude střícný a bude pozitivně přistupovat eh, k návrhu, který předkládáte jak z pohledu vyjednávání, tak i z pohledu toho, že budeme reagovat vždy aktuálně a i z pohledu eh, samozřejmě toho, že budeme muset řešit spoustu detailů v tom vašem návrhu a asi potom tam budeme se potýkat s otázkami, eh, kde třeba budeme třeba muset ještě dopracovat, realizovat, eh, propracovat některé vaše návrhy, jak říkal pan Depres tedy ještě, abychom eh, eh, jak si třeba Frontex, aby jak si dostal eh, více možností, abychom mm, tedy měli jasno, mm, jak, jaká by měla být jeho orientace, směřování. A takže my v parlamentu bychom chtěli posílit jeho mise, aby mohlo se více jednat v zemích původu. A, mm, takže tam je třeba si to ujasnit a jaké prostředky k tomu musí mít. Dále, co mě trochu zneklidňuje, je to, že tady, eh, nevím, jestli to tak je, ale mm, uvidíme, co ještě uslyšíme od rady, ale eh, tady my eh, hovoříme že ta, o tom, že ta situace je urgentní, že jsou vznikly nové potřeby. A mohli bychom zareagovat na tyto nové potřeby bez nových prostředků? Skutečně je peněz navíc, nových prostředků? Je možné na to reagovat? Já si myslím, že eh, to tady se snažíme o kvadraturu kruhu trochu, když budeme se snažit řešit nové potřeby bez nových prostředků a to by mohlo být dosti, dost riskantní eh, z pohledu eh, celé rozpočtové politiky EU. A Mm, takže mm, teda koncepce nástrojů flexibility, jak se, pou, jak se mají používat, eh, s jakou intenzitou a tak dále. Takže mm, asi já myslím, že tady naše pozice již je jasná. A potom ještě poslední věc, paní komisařko, mám dojem, že se nemůžeme vyhnout eh, Eh, tomu, že musíme eh, předem předjímat ty události a nejenom reagovat ex post. A eh, je třeba mít všechny podklady, informace, abychom mohli zajistit prevenci, abychom mohli předjímat ty potřeby, budoucí potřeby a to se netýká pouze roku 2015, ale roku 2016. Již jsme dostali první verzi rozpočtu na rok 2016, ale já se nejsem jist, že tady my skutečně správně reagujeme na tu potřebu, kterou byste prezentovala na rok 2015 a určitě to budeme řešit ještě znovu v roce 2016. A tento týden nás čeká dohledovací řízení, abychom zajistili tuto schopnost předjímat, předvídat, abychom byli schopni potom lépe reagovat. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Pan Zanis. Grazie Presidente, grazie anche alla... Děkuji pane předsedo, já chci také poděkovat paní komisařce, která opět jako vždycky je velice eh, disponibilní, velice tedy eh, akceschopná a eh, přišla na poslední chvíli do našeho výboru a je schopna řešit aktuálně naléhavé otázky. Děkujeme. Jak již bylo řečeno, já bych navázal na poslední část toho, co řekl kolega Marajal. Ehm, ano, ten opravný rozpočet, to je dobrá věc, dobře, ale Mm, to musí být pouze první krok v širším balíčku, který nebude pouze zahrnovat rozpočtový výbor, který pouze v podstatě odsouhlasuje to, jak se řeší aktuální situace, ale musí to být globálnější balíček, který bude řešit příčiny. Eh, situace v těch táborech některých jsou dramatické, například ti, kteří přijeli do Německa, tak eh, tam je dalších eh, každý den 10 tisíc nových osob, takže tam se odhaduje 800 tisíc osob do konce roku 2015, takže to je asi, jak to vypadá, spíš optimistické číslo. My tady skutečně hm, máme před sebou obrovská čísla a já si nemyslím, že Eh, tento naléhavé opatření z rozpočtu 2015, že vhodně toto reflektuje a že to bude i vhodně potom převzato do, do rozpočtu v roce 2016, protože to bude, eh, tady asi dojde k konfrontaci mezi parlamentem a eh, komisí, i když komise a parlament víceméně jdou ruku v ruce. Ehm, ale asi problém, problém nastane při vyjednávání s radou a my jsme to viděli i jinde, když jsme řešili jiné problémy, jako ty migrační toky, když jsme řešili to, jak tedy přerozdělit těch 120 tisíc migrantů. Víme, jak to malé číslo vytvořilo, jaké problémy vytvořily uvnitř v rámci členských států. A další bod, který bych chtěl zdůraznit, o kterém hovořili kolegy, to se týká kontrol e, nad těmito prostředky je třeba no, alokovat tyto prostředky, je třeba, aby rozpočet přispěl k řešení této problematiky, ale mm, fiskální e, břemeno nemůže být pouze e, na úkor některých členských států, které kvůli své geografii jsou vystaveny těm migračním vlnám. A dnes Ehm, je v Evropské unii velice těžké a vůbec, vůbec efektivně nějak kontrolovat eh, tyto prostředky. Víme, že OLAF naráží na obrovské problémy, když má kontrolovat správné užití těchto prostředků a i to mm, řízení, to, ten postup znamená, že nejprve musí dojít k nahlášení mm, toho mm, podezření, že došlo k podvodu, to znamená, jinak členský stát nemá právo provádět nějaké vyšetřování ex post. Naše návštěva v Itálii, a já myslím, že to se případně děje i v jiných státech EU, tam jsme právě hovořili E, s, i se státními zástupci a zjistili jsme, že tady je problém při e, hospodaření s těmito prostředky. Je sice dobré ty prostředky dávat, rozdávat, ale poněvadž jsme v rozpočtovém výboru a i vy jako e, komisařka odpovědná za rozpočet, tak nám musí ležit, ležet na srdci především větší kontrola nad čerpáním těchto prostředků, takže asi to by mělo jít ruku v ruce všechno, protože jinak je zde, že, e, jinak je zde riziko, že e, ta že eh, my eh, se snažíme vždycky tady velice mm, těžce, těžkopádně zavádět různá opatření, jednání s členskými státy jsou těžká a poté tedy eh, mm, je třeba o to více kontrolovat efektivitu těch použití těchto prostředků. Děkuji. Ano, Mm, takže pan Zany zde zdůrazňuje nutnost kontrol a mm, takovou mm, nutnost eh, prevence excesu. Ale když jsme byli v Itálii, ano, v červenci na Sicílii, tak eh, tam náš první dojem byl takový, že ty evropské fondy ty představují pouze 10% výdajů, eh, které na svých bedrech nesou státní i lokální orgány. A takže tady asi nejsme dostatečně nároční eh, v Evropském parlamentu, takže samozřejmě eh, eh, dám ještě slovo obecnému zpravodaji a koordinátorům a potom další členové, pokud budou mít zájem. Zde, poněvadž tady jde o prostředky, které prochází evropským rozpočtem a jsou to prostředky, které prochází i těmi mm, těmi, těmi, mm, těmi mm, položkami, které jsou mimo rozpočet, eh, různé ty fondy, eh, které, eh, do kterých přispějí členské státy. Takže by bylo dobré si udělat takovou tabulku, abychom věděli přesně, co prochází evropským rozpočtem, tedy v roce 2015 a 2016, a co tedy spadá do Evropského rozvojového fondu, například co spadá, ale do té kapitoly přímých příspěvků ze strany členských států, abychom mohli prověřit efektivitu přijatých opatření, abychom mohli vyslat i apel, abychom zítra na úrovni institucí našli mechanismus, abychom e, zjednodušili a vyjasnili si to a zajistili větší efektivitu. Takže paní komisařko, paní místopředsedkyně, chcete zareagovat na Eh, připomínky obecného zpravodaje našeho a koordinátoru nejprve. Merci. Eh, les questions sont... Eh, Děkuji. To jsou velice věcné a zajímavé otázky. My... A já se pokusím co nejlépe na ně odpovědět. Samozřejmě ještě budou poskytnuty určité detaily pro pří porozumění a potom samozřejmě také budeme rádi reagovat na další otázky. Naprosto souhlasím s panem předsedou. Byli jsme svědky toho, jak je významné eh, ve dnech krize reagovat aktivně a flexibilně. A je zde otázka, jak tedy přistoupit k rozpočtu tak, aby sloužil Evropě co nejvíce, včetně toho prohloubení jeho flexibility. Dovolte mi zareagovat na otázky v tom pořadí, v jakém zazněly. První otázka. Ta se týkala vztahu závazku a pladeb. Identifikovali jsme možnost platby pokrýt z části, protože došlo k pomalejší implementaci programu soudržnosti a dalších programů, které byly implementovány pomaleji, než se očekávalo, ale část těch pladeb bude třeba provést v roce 2016 a to tedy znamená, že až předložíme návrh pro změnu rozpočtu pro rok 2016, tak budeme muset detailně předložit návrh, jak by se tak mělo učinit. Zazněla zde specifická otázka týkající se 170 eh, milionů. Eh, vlastně ta možnost je tam trochu větší, týká se to toho globálního transferu ve 47 položkách rozpočtu jsme nalezli peníze možné pro přesuny ITER 97 milionů a Kopernikus 53 milionů. Ale jak už jsem říkala, je zde ještě dalších 45 rozpočtových položek. My jsme opravdu procházeli jednotlivé položky, jednotlivé projekty a programy, tak, abychom opravdu maximálně zmobilizovali finance. a moji kolegové eh, komisi mi eh, začínají vymýšlet nejrůznější přezdívky, protože hledám opravdu každý pětník, který můžeme přerozdělit. Další otázka zněla, kolik eh, financí máme v roce 2015 a kolik v roce 2016. Pro rok 2015 navrhujeme 950 milionů eur, toho eh, do, té dodatečné částky, kterou jsem popsala, a pro rok 2016 1,95 miliard eur. Otázka se týkající se té všeobecné struktury, dovolte říci toto. My jsme začali na začátku roku, kde tam v rozpočtu bylo 4,5 miliardy pro rok 2015 a pro rok 2016. Přidali jsme formou dvou návrhů komise 1,2 miliardy a potom 1,7 miliard pro okruhy 3 a 4. A těchto 2,9 miliard je rozloženo mezi roky 2015 a 2016. Takže v roce 2016 je tam 1,95 miliard a to zbývající částka v roce 2015. Převedli jsme prostředky zvláště e, z Evropského rozvojového fondu e EDF 8 miliard do toho Svěřeneckého fondu pro Afriku. A tím se celkově dostáváme na částku 4,7 miliard navíc oproti té původně naplánované částce, těch 4,5 miliard, s nimi jsme začínali. Já se omlouvám, že možná nedodržím přesné pořadí eh, otázek, některé už eh, schrnu Zazněla zde důležitá poznámka, že bychom měli hledět více ku předu a nejenom být ve vleku událostí. A ráda bych jménem svých kolegů i našeho týmu řekla toto. Když jsme připravili návrh eh, rozpočtu pro rok 2016, než vypukla tato krize, tak jsme navrhovali eh, navýšení rozpočtu významné navýšení ve třech oblastech. 30% v oblasti migrace oproti roku 2015, okruh 4, 28, 328 a potom samozřejmě eh, růst a zaměstnanost. Také navýšení rozpočtu kolem 30% oproti předchozímu roku. Eh, již jsme situaci předvídali, i když jsme nebyli schopni odhadnout její rozsah a ukázalo se, že toto nastavení priorit bylo správné. Pak zde také zazněla otázka, která se týkala toho, jakou měrou jsme schopni poskytnout potřebné platby. a jestli jsme schopni opravdu dostat našim slibům prostřednictvím nástrojů flexibility. Když eh, budou eh, nastaveny pod tím stropem. V komisi jsme toho názoru, který také má parlament vůči nástrojům flexibility, a sice, že nástroje flexibility bychom měli chápat jako něco, co je mimo eh, MFF, to znamená nad těmi stropy, ale ještě zde nemáme společný názor s radou, takže je to něco, o čem se bude nadále diskutovat. A během revize v polovině období se všemi těmito otázkami budeme zabývat. Ale dovolte mi jednu zásadní eh, prozbu, opravdu to nejdůležitější bychom měli řešit i hned, takže mobilizovat zdroje. A neměli eh, bychom tady tyto eh, naléhavé věci eh, řešit příliš pomalu tím, že do nich zapleteme i věci, které třeba řešit z více dlouhodobého hlediska. A protože zde bylo pomalejší čerpání v určitých programech soudržnosti, tak zde určité možnosti jsou. Co se týče návrhu rozpočtu pro rok 2016, potřebujeme ještě detailnější údaje o zemědělství, pak budeme schopni dát definitivně eh, dohromady naše eh, čísla a proto tedy to předložíme až v polovině října. Otázka, co přesně s těmi penězi budeme dělat ve třetích zemích. Tam, kde eh, těch oblastech, ze kterých eh, lidé prchají. Já jsem měla možnost se touto činností zabývat v minulosti, takže o tom mohu pohovořit dosti detailně. Kombinujeme eh, humanitární pomoc a peníze s eh, nástroje sousedství k tomu, abychom učinili tři kroky. Za prvé Eh, řešili ty naléhavé věci důležité pro přežití. To znamená eh, přístřeší a potraviny. Další zásadní věc, školství, zdravotnictví, to znamená vzdělávání dětí uprchlíků a poskytování zdravotnických služeb. Pro rodiny nemůže být nic horšího, než když děti nechodí do školy a nemají absolutně žádné vyhlídky na to, že by se staly nějakou produktivní součástí společnosti. A jeden z problémů, který nyní čelíme, je to, že v Libanonu, v Jordánsku a v Turecku jsou školy natolik přeplněné, že se tam nedostanou všechny děti. Musíme to řešit prostřednictvím financování. Diskutujeme o tom s Gordonem Brownem eh, řešíme tu otázku uprchlických eh, dětí. Eh, před několika lety jsme nastartovali program z UNICEF, který se jmenuje No Lost Generation. A nesmíme to ztratit ze zřetele, protože to je opravdu jeden z faktorů, který vlastně zvyšuje zoufalství rodičů a vede k tomu, že lidé odcházejí. musíme samozřejmě hledět eh, a předvídat několik let dopředu, kdy Evropa bude významným zdrojem financování pro lidi, kteří uprchli před válkou v Sýrii a nebo z jiných eh, oblastí. Pak zde byla otázka, zda očekáváme nějaké změny v legislativě. Ano, a to ve dvou oblastech. První se týká eh, navracení, zda ty peníze budou využity pro navracení. Jde o to zde provést opravdu rychlou identifikaci a jasně odlišit ty, kdo skutečně prchají před válkou a persekucí a těmi, kdo přicházejí do Evropy hledat zde lepší život. Je to pochopitelný záměr, ale nemůžeme mu v této době dát přednost. Lidé, kteří přicházejí a hledají lepší život, pokud pro ně je práce, proč ne, ale měli bychom zde eh, být eh, disciplinovanější, organizovanější v pomoci těmto lidem se vracet. A zde bychom měli také sladit e, tyto kroky s kroky naší rozvojové politiky, tak aby lidé, kteří se vrací domů, měli lepší šanci najít práci doma. Zatím jsme se nezabývali dostatečně do hloubky e, s tím sladěním této Eh, rozvojové politiky se současnými výzvami. Musíme se zaměřit na eh, nestabilní státy, ale nyní opravdu je zde možnost se tou problematikou lépe a cíleněji eh, zabývat a lépe vyvážit naše kroky. Nestačí jenom posílat lidi zpátky domů, aniž bychom zvážili, co se s nimi stane, až se domů vrátí. A už eh, jisté pozitivní zkušenosti v této oblasti máme, které můžeme využít. Další krok, který nás také čeká, je otázka evropských, eh, ochrany evropských hranic. A zde musíme učinit mnoho kroků. Zazněla zde otázka, zda to, co navrhujeme pro Frontex, EASO a Europol se týká jenom letošního roku, samozřejmě, že ne. Myslím, že letoškem tato krize neskončí. E, musíme tedy vyčlenit mimo toto, to 5% snížení rozpočtu a musíme zde mít také středně době dlouhodobý e, výhled my jsme se zavázali k těm pěti procentům, ano, ale měli bychom se nyní opravdu zaměřit na ty kritické a naléhavé oblasti. ještě k těm dalším otázkám, které zde zazněly. Otázka kvality kontrol, zvláště při převádění prostředků, při rychlém převádění prostředků tak samozřejmě eh, to máme na zřeteli a stejnou měrou máme také na zřeteli to, že je důležité znovu promyslet, jaký je vlastně ten celkový cíl nejrůznějších nástrojů. Uvedu jeden příklad za všechny. Humanitární pomoc. Ve eh, své definice se to týká kroků mimo Evropskou unii a poskytujeme humanitární pomoc principiálně jenom v chudých zemích. Jenomže nyní se nacházíme opravdu ve výjimečné době, kdy jsou výjimečné okolnosti. Už jsme učinili výjimku, kdy jsme například eh, poskytli humanitární pomoc Japonsku. A teď je zde otázka, zde máme sledovat země, anebo sledovat lidi, když miliony uprchlíků putují do Evropy. Tak co je to humanitární pomoc? Neměla by se aplikovat i v této oblasti? Neměla by se humanitární pomoc směřovat tam, kde jsou ty potřeby, kde jsou ty potřební lidé? To je taková spíše obecnější otázka. Měli bychom se tedy podívat na tu sadu našich nástrojů, které máme, na tu stávající realitu a na to, jak nejlépe ty nástroje s tou realitou opravdu sladit. Doufám, že jsem tím pokryla všechny vaše otázky, nebo jsem na něco ještě zapomněla. Ano, kolega mě ještě upozorňuje na další věc. Asi to nemusím říkat, ale přece jen to řeknu, je to opravdu naléhavé, takže měli bychom reagovat rychle. Děkuji. Euh. Ano, samozřejmě je to naléhavé, ale musíme také i eh, vyčkat, než se vyjádří rada. Děkuji, děkuji za tyto odpovědi a dám slovo těm kolegům, kteří eh, si přejí se vyjádřit a určitě i chtějí mít otázky pan BG. Děkuji, pane předsedo, a také eh, chci poděkovat paní komisarce, že okamžitě po rozhodnutí komise eh, zavítala k nám do výboru. K tomu, co nám eh, řekla, tak eh, k tomu bych chtěl poznamenat eh, nejenom tedy, že je nutné poskytovat nouzovou pomoc, ale také nechceme ztratit ze zřetele to, že potřebujeme také krátkodobá stabilizační opatření a také strategické uvažování na straně mezinárodního společenství, co dál a jak způsobit to, aby se aby v těch zemích nastala obnova když říkám, že je to namáhavé, eh, nemohu pominout to, že instrumenty a mechanismy eh, nemáme ani na mezinárodní eh, úrovni, ani v Evropské unii, anebo nemáme je tak, abychom byli schopni reagovat tehdy, kdy je to nezbytné. Když se podíváme na rozpočet EU nebo rozpočet své vlastní země a podobně v členských zemích Evropské unie jinde, je to tak, že navzdory naléhavosti situace až do konce září 40 až 50 prostředků eh, pro světový eh, výživ, program výživy bylo dáno k dispozici, čili pouze 40 až 50 toho, co jsme přislíbili. A 23. Eh, bylo eh, poukázáno na to, že podle odhadu OSN eh, vzhledem k těm čtyřem miliardám, které se odhadovalo, že bude třeba na, rizi, na krizi v Sýrii, bylo dáno dispozici pouze 83%. My tady hovoříme 2 miliardy z Evropské rozpočtu a z členských eh, zemí. Eh, je třeba, bychom si otevřeně přiznali, že to, že eh, nejednáme tehdy, kdy i to bylo nejvíc potřebné, tím jsme de facto jenom podpořili hm, tady toto stěhování národů a proto je mimořádně naléhavé, abychom jednali co nejrychleji a abychom zde měli věrohodný balíček a byl bych rád, kdyby eh, rada to předalo dále. Je třeba říci, že eh, chování eh, rady k balíčku nebo k rozpočtu 2016, to by bylo, to by bylo špatný vtip, kdyby to nebylo tak závažné. Ale my tady máme ten Trust Fund, respektive jeho návrh pro Severní Afriku a v podstatě jenom přemysťujete prostředky. A to potom eh, znamená, že eh, je tam také součást eh, tedy příspěvky členských zemí. Pokud, pokud vím, tak zatím přisíbí prostředky pouze Francie a Španělska. Dále tady máte fond Madat 8,1 miliardy a opět přispěly pouze dvě země, Itálie a Německo, nepříliš mnoho peněz a potom Evropská unie pouze a teď říkáte, vezmeme 300 milionů z MP a 200 eh, možná z přestupního programu a dalších 500 eh, milionů snad přijdou z členských zemí a budeme mít eh, potom jak si to, že budeme moci říci, my své závazky plníme. Já tedy rozumím tomu, že saháte k těmto opatřením, poněvadž teď příliš nemáme příležitosti eh, toho, že eh, vlastně, abychom do příštích let se s tím eh, vypořádali, budeme muset finanční výhled značně zrevidovat. A mě by zajímalo, kdy Rada a členské země budou schopny ty svoje resty jak u potravinového programu, tak u rozvojového programu, eh, jak tedy konečně ty resty zaplatit. My eh, tady skutečně, eh, jak si tam hrála taková hra, kdo to díl vydrží nekonat. Jestliže na radě všechny členské země by skutečně podpořili a přispěli na tu minimálně miliardu, Eh, protože na úrovni G7 a několika dalších eh, eh, zemí se řeklo, že je třeba zjistit asi 8,1 miliardy a potom ještě nějaký, nějaké další stovky milionů z EU, tak v těch číslech už začíná být tak trošku zmatek a proto bych byla velice rád, Eh, kdyby, eh, kdybychom jsme měli jasnou tabulku toho, co už se skutečně provedlo a co tedy můžeme. Ale já mohu jedině vyzvat radu, aby co nejrychleji do tohoto vnesla pohyb. A aby se přestalo jenom slibovat, ale aby bylo také jasně řečeno, kdy ty peníze budou k dispozici a nejlépe, aby to bylo předevčírem, poněvadž jinak tady nemůžeme hovořit o nějaké morální zodpovědnosti. To je prostě ostuda. A je to vaše vina. To e, vaše vinou se uvede do pohybu další milion lidí, půjdou do Evropy, poněvadž my jsme nebyli schopni jednat čas. E, těmito poznámkami já nechci nějakým způsobem spochybňovat tempo vyjednávání o nezbytných e, jednáních. To prostě musí být. Také prostě je třeba letos zkousnout. Třeba když Eh, si řekneme, že ty nezbytné strategické eh, cíle eh, nemohou být dosaženy tím, že prostě z těch tří programů pro sousedství prostě budeme brát desítky milionů. Říkáme, něco bereme, vezmeme odsud, něco odtamtud a zároveň tedy se nějak Eh, s Tureckem domluvíme, že tam už se zase eh, eh, ubral nějakých 170 milionů eur a prostě, že budeme jenom posouvat peníze sem a tam, abychom zaplatila ta nouzová opatření. Skutečně otázka je, co v současné době udělat s těmi mezinárodními programy, včetně té rozpočtové pomoci kooperace, čili třeba upřednostňování těch, kteří s námi v Africe spolupracují a tak dále ale prostě není možné jenom eh, vzít prostě pár, pár peněz tamhle z rozvojového fondu, aby nám fungoval trust fund a tak. Samozřejmě, pokud těmto přesunům řekneme ano, pak všem budeme očekávat, že v příštím kroku také vy v komisi intenzivně budete uvažovat o tom, co je nutné pro stabilizaci a také ty programy musí dostat dostatek peněz, eh, tak abychom skutečně nepřišli o poslední zbytky důvěryhodnosti. Takže já bych skutečně prosil, aby se to provedlo co nejrychleji je možné, poněvadž eh, té zodpovědnosti už máme trošku moc na sobě tím, že prostě eh, poskytujeme velmi, velmi pomalu. A skutečně, jakmile se situace trošku sklidní, budeme se muset vážně pobavit o mechanismech a nástrojích, Eh, poněvadž eh, dobře, eh, zákon je jedna věc, tam to trvá vždycky několik měsíců nejméně, ale prostě jak reagovat, reagovat prostě včas a rychle, aby něco podobného znovu nenastalo, tak já si myslím, že tedy jak si komise i členské země by měly o tom poněkud inteligentně uvažovat. Děkuji. Merci, monsieur. Děkuji, pane DG. Merci, Děkuji, pane předsedo. Of course, thank you. Paní komisařko, především děkuji vám za to, že jste mezi nás přišla. Já doufám, že to bude taková tradic, že se nestane tradicí, že tady eh, budeme eh, zasedat k urgentním záležitostím, ale že naše eh, komunikace bude rychlá běžně. Ale je, je dobře, že jste mezi nás přišla politická otázka. Eh, kolegové v AFETu eh, říkají, že jedním z důvodů tohoto masivního pohybu lidí je eh, snížení prostředků, které jdou na tábory v Turecku a v Libanonu. Mě by zajímalo, kdo se rozhodl, že těch peněz bude méně. Eh, to nebylo peníze členských prostředků nebo, nebo EU, čili eh, dneska se říká, že skutečně ten nedostatek peněz eh, způsobil nebo posílil ty migrační toky. Já nechci nikoho vinit, ale já chci ochopit, pochopit, jak to je. Tak já nevím, snažíme se jenom zaplácnout ty peníze, které tam chybí, nebo dáváme něco navíc. A co se týče rozpočtu, eh, pan Bazal eh, se tady ptal na platby a závazky a eh, de facto ty pozdní platby. Já nevím, jak to tady je, ale my tady máme na příští rok program toho, jak eh, by si ty, ten objem těch, těch pozdních plateb měl snížit a to skutečně bude asi obtížné, poněvadž eh, nám tady se hromadí další eh, peníze, které nebyly zaplaceny. A možná ještě další věc. Jak, jak, co vlastně očekáváme? Jestliže tedy Eh, to dnešní rozhodnutí, jaký to bude mít vliv na dohodovací eh, řízení a také eh, jaký to bude mít dopad na revizi víceletého finančního výhledu. Když, kdy, kdy to tedy navrhnete uprostřed roku nebo na konci roku, ta, skutečně to bychom měli vědět, vědět, kdy to nastane. Je pro nás čím dál důležitější, abychom věděli, kdy co bude. Madame Holmeyer. Děkuji, paní Holmeyer. Já bych. Děkuji. Ráda bych stoprocentně podpořila kolegu Bögeho protože v posledních měsících eh, to vidím stejně, mám podobné myšlenky, mám prostě ten dojem, že co se týče řešení krizí nebo určitého předvídání krizí, tak zde v Evropské unii i v členských státech jsme na tom opravdu velmi špatně. A dlouhodobě ignorujeme vývoj a potom se nám to vrátí a jsme vlastně přinuceni jednat a najednou musíme hledat nouzová řešení. To, co jste předložila, eh, vidím velice pozitivně. Také eh, podpořím eh, to rychlé tempo. Přesto by mě zajímal takový středně střednědobý výhled. Kdy bude mít komise nějaký střednědobý výhled, jak vlastně budeme plánovat řešení takovýchto situací v příštích dvou, třech nebo čtyřech letech, protože pokud nebudeme mít vůbec žádný výhled, a já předpokládám, že ten aktuální problém s uprchlickou krizí hned tak se sám od sebe nevyřeší, spíše se domnívám, že asi se budeme setkávat s opakovanými krizovými problémy v příštích dvou, třech letech. A potom samozřejmě nebude možné aplikovat opatření tohoto typu. Měli bychom zde svým způsobem předvídat, mít nějaký výhled. A proto se chci zeptat, máte nějakou podobu nějakého harmonogramu a jak je na tom rada, jak na to hledí a když se podívám na prostředky IPA politiky sousedství, většina uprchlíků přichází z Turecka. To znamená, že se budeme muset shodnout na tom, že i dlouhodoběji budeme intenzivněji podporovat Turecko a to i řešit finančně, jakým konkrétním způsobem to je na budoucích diskusích. K tomu, co zde je předložené, mám jeden konkrétní dotaz k jedné věci. Já bych rád, abychom byli co nejstručnější, protože přesně ve 12.30 paní komisařka musí odejít. No, já jsem tedy první, komu adresujete tuto žádost, ale dobře, ano. Já prostě budu pokračovat ve svém projevu. Prostě konkrétně ta otázka rezervy pro e, smlouvy partnerství, pro udržitelné partnerství tam je minus 800 milionů. Je to program, který má podporovat například to, že státy například na severu Afriky budou moci lépe a udržitelněji například provozovat rybolov já si myslím, že bychom neměli řešením jedné eh, nouzové situace vyvolávat někde nouzovou situaci jinde. A 2,2 miliony pladeb v oblasti bezpečnosti a občanství, tam mi to není úplně jasné. Udržitelný rozvoj a eh, tam je mi to jasné, ale u té bezpečnosti to teď nechápu. A myslíte si opravdu, že ty platby, které plánujeme na rok 2016, postačí na to, abychom nějakým způsobem vyřešili ten problém členských států se současně krizovou situací? Děkuji. Určitě ne. Pan Ají. Já se omlouvám, ale já... Vy jste byla... Ano, já se omlouvám, vy jste první oběť. Dobře. Уважаема госпожо комисар, колеги, Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Děkuji vám, že jste mezi nás zavítala tak rychle tedy k nám do výboru rozpočtového v Evropském parlamentu. Čelíme alarmující situacím to se týká celé Evropy. Eh, bohužel informace, které přicházejí, eh, spíš naznačují, že ty migrační toky se budou ještě eh, zintenzivňovat. Já si nejsem jistý, jak dlouho jsme schopni to přežít s tímto typem politiky. Evropský parlament a Evropská komise hovoří ve shodě. My si plně uvědomujeme povahu této krize. Zdá se mi nicméně, že eh, potřebujeme jakousi souvislejší strategii. Musíme se celkově zamyslet nad bezpečnostním prostředím v Severní Africe a na Středním východě. A také potřebujeme strategii. A to všechno potřebujeme teď. Během slyšení s agenturou Frontex tady zaznělo, že eh, dlouhodobá strategie v rámci horizontu 2020 je věc, na které se začne pracovat až za několik let, až někdy v roce 2020, což podle mě je velmi pozdě. My v podstatě už teď musíme eh, na tom pracovat, abychom na příští rok měli eh, příslušné rozpočtové prostředky. Prostě jsou to otázky související s Tureckem a se zeměmi původu, a tady je nezbytné přijít s kreativními řešeními. Jinak eh, budeme příští rok zasaženi ještě hůře než teď. Já bych chtěl ještě jednou eh, poděkovat paní komisarce Georgievě a poblahopřáty. Myslím si, že instituce musí najít vhodné řešení. Já mám dvě eh, krátké namítky a samozřejmě vítám vás tady také. Eh, vy jste zareagovali velice rychle a teď je třeba, abychom také Evropanům ukázali, že součástí řešení je rozpočet Evropské unie. Eh, máme před sebou obrovské výzvy, které nevyřešíme pouze rozpočtem EU, ale je třeba občanům dát najevo, že evropský rozpočet je součástí řešení. Dále bych chtěl podpořit pana kolegu Bergeho v tom, že pokud chceme eh, zabránit růstu přílivu uprchlíků do Evropy v příštích měsících, je třeba zlepšit eh, situaci na místě v zemích původu. To znamená, že eh, eh, nemůžeme pořád jenom eh, snažit se zvládat krize. To je potřebné, aby lidi přestali přicházet do Evropy a samozřejmě je také třeba posílit prostředky pro tyto země a samozřejmě také zabránit podvodu. Eh, ještě jednu otázku, to by se mohlo stihnout. Jestliže těch, eh, tyto tři agentury dostanou 120 pracovních míst navíc, kdy očekáváte, že to nastane? Ano, my tady máme, eh, chceme to dát do opravného rozpočtu pro tentošní rok, čili kdy, kdy očekáváte, že opravdu ty, lidé, ty agentury dostanou ty lidi navíc? Ano, děkuji za všechny komentáře. Začala bych eh, hodně důležitou poznámkou k tomu, eh, nakolik jsme připraveni či vybaveni eh, krize zvládat. Nevím, jestli je to dobrá zpráva nebo špatná zpráva, ale netýká se to jenom Evropské unie, ale celého světa. Celý svět prostě není schopný se vypořádat s tím množstvím krizí, které máme. Když Turecko bylo poprvé zasaženo Eh, tou uprchlickou krizí. Oni měli nějakých 32 eh, tisíc uprchlíků během 6 měsíců a tehdy eh, to fungovalo výborně, budovaly se kvalitní uprchlické tábory a tehdy jsme říkali hrdě z ano, Eh, jsme schopni tady přijmout 50 tisíc lidí a já jsem se ptala, a co když jich bude 100 tisíc? On říká, ne, ne, to nemůže být. A dneska jich je tam téměř 2 miliony v Turecku, a možná, že i víc. Eh, oficiálně to 1,9, ale může to být více. Když se rozhlednete po světě, tak my tady kulháme od krize ke krizi. A to je E, něco, co e, tedy ne, nemůžeme se utěšovat tím, že ostatní jsou na tom podobně, ale my prostě e, musíme být schopni předvídat, musíme být schopni předvídat krize, připravit se na krize, které jsou způsobeny třeba i klimatickými změnami a tak dále. Druhá věc, také je třeba si uvědomit, že e, svět ještě nikdy e, nebyl tak velkorysý. Já vím, jak je to z humanitární pomoci a musím říct, že i já jsem byla šikována, e, když jsem si uvědomila, že v roce 2000 se celosvětově vydalo, vydali 2 miliardy dolarů na humanitární pomoci. Loni to bylo 25 miliard to je skutečně takový nárůst, že je to eh, je to prostě nárůst více než desetinásobný. A přitom ty nůžky mezi potřebou a mezi prostředky, které jsou k dispozici, nebyly tak rozevřené. Co to znamená? To znamená, že je třeba eh, se na celou tou politikou zaměni, za, eh, zamyslet. A samozřejmě, co udělat, aby to dále nerostlo, je prostě nejlepší eh, bránit takovýmto konfliktům, které toto způsobuje. A nad tím je třeba se zamyslet skutečně velice střízlivě. To je v podstatě to nejdůležitější, co my jako Evropa můžeme udělat. To znamená více se zaměřit na prevenci a na hledání těch obtížných cest k míru. Já se tím nechci vymlouvat z naší zodpovědnosti nebo viny. Já musím říct, že před dvěma lety jsem psala eh, blog, eh, který se jmenoval Trouble Travels. Já jsem tam psala, že uprchlíci v Jordánsku, v Libanonu, v Turecku že tedy eh, dříve nebo později to eh, postihne nás a že eh, pokud tomu chceme zabránit, musíme investovat tam, kde ti lidé se právě teď nacházejí, aby se tam dalo slušně žít. Ano, já to neříkám proto, aby se nějak chvástala, ale eh, říkám to eh, v zájmu humanitární komunity, protože eh, ta humanitární komunita to byl takový hlas kanárka, který cvrlikal, ano, máme potíže, máme potíže, máme potíže. Čili skutečně my třeba my musíme stabilizovat ty oblasti a myslet na budoucnost. Prostě my musíme být lépe připraveni jako Evropská unie eh, pro, nebo na tyto krize, kterých bude více a více. Nyní k těm konkrétním otázkám, které zde padly. tak jak, jak prezentovat to, co Evropská unie dělá? Ano, vy jste řekl, ano, tady máme spoustu různých čísel, co to znamená. Eh, my jsme požádali tým v DG Buč tak, aby eh, o tom, aby eh, celkem přehledně prezentovali, co dáváme my z Evropské unie a jak je to na straně členských zemí. Prostě aby bylo vidět, aby bylo vidět, že Evropská unie dělá poměrně hodně, protože mnozí další dělají daleko méně. Dále, eh, pokud se týče těch eh, eh, opožděných plateb, je to, jak to tedy vypadá? Ano, samozřejmě my musíme pečlivě sledovat další vývoj, ale podle posledních zpráv to vypadá, že určité drobné změny jsou, ale zatím tedy k nějakému výraznému zlepšení nedošlo. Eh, pokud se týče revize eh, toho eh, MMF, my tady zatím nemáme tady jasný časovaný návrh, tedy nějaký harmonogram. My zatím nevíme, jak se budeme k tomu stavět. Teď čeká nás také britské referendum a další faktory tady máme. No a ještě tady byla otázka, zda Eh, budou nějaké dopady na rybolov. No, eh, ty prostředky byly v rezervě. To bylo nějakých 18 milionů. Eh, k dohodě ovšem nedojde před rokem 2015, to znamená, ty peníze nebudou potřeba, čili to, že vezmem na nikoho nedopadne. No a pokud se týče redukce v oblasti bezpečnosti, to je 2.2, Čili toto se týká eh, škrtu, pokud se týče eh, zdraví eh, zvířat a rostlin. Ano, čili to je otázka občanství, nikoli bezpečnosti. No, já myslím, že jsem odpověděl na všechno. Já vám děkuji za šanci Eh, se tady před vámi prezentovat a určitě budeme nadále s vámi spolupracovat eh, na těchto věcí. A, pardon, ještě eh, ta otázka kontroly. Ano, musíme být lépe vybavení proto, abychom garantovali to, že peníze budou vynakládány správně Jinými slovy je třeba revidovat naš finanční nařízení, protože mnohé z těch předpisy ty, ty jsou prostě tak nemožné, že s námi lidé nechtějí spolupracovat. Čili eh, nám jde o to, aby se angažovali občané, aby bylo všechno transparentní, abychom měli všechno elektronicky dostupné, odpovědnost eh, v světě těchto technologií. To se musí odehrávat jinak, než pořád kontrolovat, kontrolovat, kontrolovat. Eh, tak to děláme my protože eh, my, když něco začneme, eh, něco spustíme v roce 2015, eh, v roce 2017 se to začne implementovat a to už je pozdě, už je to zastaralé. Takže děkuji vám. Děkuji paní místo předsedkyně. My jsme pochopili, že když hoří, tak nemůžeme diskutovat o ceně vody. To znamená, že vaše fórum minulý týden tedy také zdůraznilo tuto vůli, to znamená, že do budoucna musíme mít rozpočtovou politiku, která se bude opírat o výsledky. A e, takže my e, očekáváme ale, že jak se budou mírnit ty migrační toky, a že nebudeme bojovat pouze s důsledky, ale především s příčinami. A kromě rozpočtových prostředků máme institucionální možnosti, které třeba realizovat, třeba pomáhat africkým zemím, ale návraty jsou podmíněny eh, faktem, že ty státy budou akceptovat návrat vlastních občanů. A takže, ale když někomu budeme pomáhat, tak ty země budou muset na sebe vzít závazek, že neustále budou přijímat eh, své občany, kteří budou repatriováni do zemí původu. Děkuji a eh, máme zde vynikající argumenty pro to, abychom provedli reálnou midterm revision. Já zde i chci Eh, eh, uvítat to, že eh, pan předseda komise, bý, mm, bý, předseda komise tedy rozpočtovou politiku věnoval bývalé komisařce pro humanitární pomoc. Děkuji.